<clears throat> Thank you very much, members. We will resume today's... Děkuji, takže pokračujeme s posledním bodem na pořadu jednání a to je makrofinanční pomoc Moldavské republice. Budeme se věnovat eh, návrhu eh, stanoviska eh, Petra se Ostrevičuse za skupinu ALDE. To je stanovisko k eh, návrhu komise, eh, která, poskytuje, která navrhuje tedy poskytnutí této finanční pomoci Moldavsku. Tady tedy jde o návrh komise, který by Moldavsku měl přinést 100 milionů eur v podobě půjček. Vlastně tady jde tedy o 60 grantů, o 40 milionů eur. Hmm v EU e rovněž poskytne další finanční pomoc prostřednictvím rozpočtové podpory, která byla znovu zahájena v roce 2016. Už bylo poskytnuto 45,3 milionů eur. Výbor bude hlasovat eh, v parlamentu 25. dubna k této eh, zprávě. Spravodaj se omluvil, že nebude moci přijít na dnešní zasedání, ale já tedy jeho jménem dám slovo paní Desanes za skupinu ALDE, která představí tento návrh stanoviska. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečně Petras Austrovičus je právě v Ženevě na 30 čtvrtém zasedání Rady OSN pro lidská práva a tak se omlouvá a já předložím jeho stanovisko k makrofinanční pomoci Moldavsku. Vy jste to řekl před vteřinou. Komise chce poskytnout 100 milionů euro jako půjčku Moldavsku, 60 milionů jak, jako 60 jako půjčka 40 milionů jako, jako za, a chceme postupovat dvěma hlavními směry. Jako grant 40 milionů a 60 milionů jako půjčku. Tedy chceme posílit klíčové demokratické zásady a bude třeba konkrétního pokroku, pokud je o nezávislost justice, nezávislost a pluralita médií, boj s korupcí a boj s podvody. A připomeňme, že to by mělo vyústit na efektivní uplatnění Například vyšetřování bankovních podvodů 1 milionu euro v roce 2014. Abychom splnili tyto cíle, bude třeba, a to navrhuje právě zpravodaj, bude třeba důraznější kondicionality, jasné referenční body, pravidelné poskytování zpráv Evropskému parlamentu a přerušení plateb, pokud nedojde k pokroku v těch bodech, o kterých jsem hovořila. Druhý směr, kde chce náš zpravodaj působit, tedy lépe zapojit parlament, zejména do přípravy memoranda of understanding, které má obsahovat podrobné pokyny pro vyplácení makrofinanční pomoci. A tyto informace, uvádí zpravodaj, musí být lépe sdíleny s Evropským parlamentem. Třetí bod konečně. Spravodaj podtrhuje, že situace v Moldavsku je velmi obtížná. A vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám v listopadu 2018 je v zájmu Evropské unie podpořit reformní program, který je prováděn a poskytovat tuto pomoc eh, v zamýšleném termínu, tedy dodržovat naplánované lhuty v letech 2017-2018 s tím, že ty kondicionality budou představovat samozřejmě nástroj pro posun reform ku předu. Závěrem, váš zpravodaj vám navrhuje podpořit návrh komise, doplnit záruky, o těch jsem hovořila, tedy ochrana opatření, která budou důraznější vzhledem k obtížnému vývoji demokratického prostředí v Moldavsku. Konečně, to vám říkám teď, zpravodaj chce poděkovat sínovým zpravodám za jejich přispění, ty ještě vyslechneme, a informuje, že schůze stínových zpravodajů bude uspořádána během týdne, abychom dospěli k nezbytným kompromisům. Děkuji vám. Děkuji. Teď bych chtěl dát slovo přítomným stínovým. Pan Kovačev tu není, Pan Kristý za SAD. Prosím, děkuji, pane předsedo. Nejdříve si myslím, že je důležité uznat reformní snahy a ambice moldavského lidu a úřadu a podpořit a povzbudit je v této obtížné době. Když se podívám na cestovní mapu reform, dohoda s MMF a související podmínky a poslední asociační zprávu o Moldavské republice komisaře Hána a paní Mogherini, je zřejmé, že došlo k významnému pokroku. Tato pomoc bude znamením uznání obnoveného závazku postoupit s nezbytnými reformami a řešit výzvy pro tuto zemi současnou vládou. Za druhé, všichni víme, že, tu, že před námi dlouhá cesta. Nikdo to nespochybnuje. A proto nevypisujeme biankošek, ale doprovázíme to řadou podmínek a předpokladů pro výplatu prostředků. Komise hovoří o 150 milionech euro, to bylo sníženo na 100 milionů euro. Grantová služka byla snížena z 50 na 40 milionů a současné financování, skutečné financování bude potvrzeno, pokud budou splněny podmínky a ty částky budou vypláceny ve splátkách. Každá tranše bude podmíněna, včetně té první, a bude vázána na pokrok programu MMF a specifické politické kondicionality dohodnuté s EU v memorandu o porozumění, které doprovází tuto akci. Milí kolegové, závěrečná slova. Ano, tato makrofinanční pomoc pomůže Moldavsku financovat potřeby, ale je to mnohem více. Je to jasný politický signál, bychom ukázali závazek EU podporovat Moldavskou republiku a s touto pomocí budeme mít další páku na realizaci reform v souladu s asociační dohodou a dohodou o volném obchodu. A také pokud o veškeré zájmy, které zde kolegové zmínili. Děkuji. Děkuji. Nyní za EKR paní Fotiga. Děkuji. Já souhlasím, že makrofinanční pomoc je nezbytná pro Moldavskou republiku, ale když máme na paměti tu obrovskou korupci a naše předchozí zkušenosti, tak um, opravdu musíme mít na zřeteli to možné pozastavení financování Mě dělají, dělá starosti situace v oblasti lidských práv v Moldavsku. Já jsem v kontaktu s advokáty lidských práv v Moldavsku a opravdu se obávám, že Moldavsko se stává jakýmsi hřištěm ruských strategických komunikací. Ono je to vůbec možné i proto, že eh, média jsou v podstatě eh, vlastněna nebo součástí monopolu A tady vlastně jde o snahy eh, vysoké představitelky, aby zvýšila také mm, své pozice. Děkuji. Děkuji. Žádný další stínový zpravodaj zde není, ale paní Harms si přála slovo. Ano, náš stínový zpravodaj nemohl přijít, takže jsem zde já. Souhlasím s tím, co říkala paní Fotiga, že v Moldavsku máme problémy i v kontextu ruských strategií, které bych okomentovala jako antievropské. Ale Moldavsko se také potýká s mm, problémy, které jsou tak řečeno domácí výroby. Ale určitě tam jde vlastně o proruské vlivy a proto se mi líbí změny v pozměňovacích návrzích. Ohledně toho, jak odpolitizovat eh, jmenování úředníků eh, v, ve veřejných službách, jak zajistit, aby eh, byli nezávislí, aby byla nezávislá také média. A musíme také trvat na vyšetření korupčních případů v Moldavsku tam je třeba ten obrovský případ eh, bankovní eh, loupeže a my už léta tlačíme na to, aby došlo k vyšetření, ale prostě zatím k tomu nedošlo. Takže má skupina eh, podporuje finanční podporu Moldavsku, ale zároveň chceme poskytnout větší viditelnost jakýmsi kritickým Přístupu kritickému okomentování tomu, toho, co se v Moldavsku děje. Děkuji. Hmm, děkuji. Rebece Harms. A nyní má slovo za eh, vlastně zpravodaj výboru INTA, pan Mojza. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozvali na zasedání vašeho výboru. Jako zpravodaj Eh, příslušného výboru k tomuto eh, právnímu aktu bych eh, se rád vyjádřil k některým bodům, které nadnesli kolegové v této debatě. Vypadá to, že prostě potřebujeme posílit tu politickou kondicionalitu, která se pojí s tímto nástrojem. A vlastně v tomto duchu kolegové předložili i pozměňovací návrhy. Takže nejprve bych chtěl něco říci k povaze eh, tohoto nástroje. Eh, to je tedy makrofinanční pomoc, eh, která vlastně připomíná spíše typ IMF, tedy Mezinárodního měnového fondu. A samozřejmě zde jsou omezení, Eh, nějakých kondicionalit, podmíněností, eh, které s tím můžeme spojit. máme zase třeba i jiné oblasti, které by se s tím mohly pojít, ale to vůbec neznamená, že se tady zaměříme pouze tedy na otázky finančního, eh, finanční zprávy a řízení. Tři Eh, parlamentní zpravodaj už předložili eh, takový eh, dokument ohledně budoucnosti takovéhoto dokumentu, jakéhosi memoranda, který se vyjedná s Moldavskou republikou. A vlastně všechny ty argumenty, které zde zazněly, už tam jsou. Hovoří se tedy o boji proti korupci, praní špinavých peněz, reformám zadávání veřejných zakázek, A samozřejmě tam máme jasně definované podmíněnosti pro makrofinanční pomoc. A potom nám jde taky o jakousi, vlastně, jakýsi systémový dopad. To určitě třeba povede k omezení mm, moci oligarchů a vlastně k omezení jakékoliv arbitrární e, moci. Takže nebude vůbec jednoduché, aby nějací podvodníci, řekněme, ovlivňovali veřejné eh, dění. Eh, komisař Moskovi si mi k tomuto eh, zaslal i dopis, kde se hovoří o tom, že proběhne přísné vyhodnocení podmínek předtím, než komise zadá tyto platby. Jinak ten návrh vychází z meziinstitucionální dohody, která je platná od roku 2014. Pokud tento rámec budeme chtít omezo, vlastně pozměňovat nějak zásadně nyní, to by vedlo zase k velkým prodlevám a ty by určitě vyslali špatný geopolitický signál vůči Moldavsku. A teď vlastně poslední dva roky nebyla žádná takováto makrofinanční pomoc pro Moldavsko, protože parlament, komise a rada se na ní nemohli dohodnout. Ale vlastně na základě toho vznikl právě ten rámec pro toto poskytování pomoci a k tomu vlastně, eh, vlastně se vyjadřuje i tato zpráva. Takže tenhle ten, eh, ta rovnováha, které eh, dosáhly ty tři instituce, je velmi citlivá a měli bychom se opravdu snažit ji nenarušit. Jinak od Moldavska také vlastně žádáme v podstatě obrovskou transformaci, kompletní transformaci v průběhu několika měsíců a to by bylo velmi těžké i pro některé členské státy Evropské unie. Nezapomínejme také na to, že eh, chceme mít nějaký pákový efekt na možnost toho, aby eh, Moldavsko provádělo reformy. Eh, také komise mi potvrdila, komisař Moskově si mi dnes potvrdil, že Evropský parlament obdrží stejné informace a to ve stejnou chvíli jako členské státy. Takže obavy kolegů o tom, že nebudou informováni, eh, vlastně tedy jsou nepodložené, protože komisař eh, Moskovi si je bude tedy písemně informovat. A na závěr tedy opravdu potřebujeme mít nějaký dobrý balíček jednotlivých těch podmíněností a já e, velmi rád budu diskutovat s dalšími stínovými zpravodaji. Doufám, že tento balíček tedy mm, povede k nějaké transformaci, ale realistickým způsobem za plného respektování Evropského parlamentu. A já se těším na spolupráci s kolegy, s pravodaji, s tínovými zpravodají a se všemi dalšími kolegy, abychom dosáhli tohoto cíle. A doufejme, že v eh, květnu na druhé plenárce se nám podaří o tom hlasovat. Děkuji, pane Mojza, za zprávu z výboru INTA. Žádný další kolega už se nehlásí o slovo. Takže dáme slovo zástupcům komise. Nejprve vás ale informuji, že jsme pozvali také zástupci účetního dvora na dnešní zasedání. Eh, zástupci účetního dvora dnes nemohli přijít, ale eh, předložili tedy zprávu k finanční zprávě v Moldavské republice. Účetní dvůr eh, vyhodnotil Zdá všechny prostředky, které byly Moldavsku poskytnuty od roku 2007, efektivně přispěly k posílení eh, veřejné zprávy. Eh, závěrem, závěr byl, že rozpočtová podpora měla omezený dopad a že komise mohla vlastně reagovat rychleji ve chvíli, kdy se objevily, objevila rizika. Komise také měla dát jasné podmínky pro poskytování evropských, evropské finanční pomoci. Komise také dostatečně nekontrolovala, zda ty podmínky byly plněny či nikoli. Já nyní dám slovo komisi, aby se k tomu vyjádřila, aby se vyjádřila tedy k tomu, co řekli kolegové dnes odpoledne a také, jak jste zareagovali na zprávu účetního dvora. Tak, aby samozřejmě eh, ta finanční pomoc byla poskytována co nejefektivněji za komisi promluví pan Heliodoro Temprano Arroyo, prosím. Zodpovídáte za makrofinanční pomoc, máte slovo. Uh, uh, uh, Chci poděkovat jak panu Austrovičusovi, tak panu Mojsovi z Inty za jejich podporu tohoto návrhu. Jak víte, ta země zažila obtížné makroekonomické okolnosti díky bankovní krizi, která částečně vznikla rozsáhlými bankovními podvody do značné míry a také došlo k zpomalení ekonomické aktivity, pokud je zejména o kontakty s Ruskem, Běloruskem a Ruskou unii. A snížená podpora dárců trvala určitou dobu, než nová vláda eh, se ujala moci na začátku roku 2016 a zavázala se eh, k serióznímu programu reform, který je naplňován a je podporován Evropskou unii a promítá se, jak víte, do dohody z únoru loňského roku, kde byla stanovena cestovní mapa prioritních reform a také dohody s MMF o globálním programu eh, ekonomických eh, úprav. A ten byl realizován v této zemi a má být úspěšně, úspěšná první, úspěšné první hodnocení tohoto programu má být dokončeno v dubnu MMF. Je tu tedy příležitost eh, podle komise pokračovat v bilaterální podpoře, která byla po dobu dvou let přerušena, jak bilaterální podpora. A v tomto kontextu navrhujeme tuto operaci, ale chci říci jasně, že komise zcela sdílí obavy vyjádřené eh, členy Evropského parlamentu, pokud jde o kondicionalitu. Komise se chce ubírat cestou tvrdých podmínek, při této operaci a v tomto směru navrhuje také podmínky u první tranše, což za normálních okolností pouze se týká toho, že reformy podle MMF budou probíhat. Non-paper byl rozeslán, jak uvedl pan Mojsa, a my se soustředujeme na klíčové reformní oblasti. Průřezovým tématem je posílení ekonomického řízení, zejména v bankovnictví, ve veřejném sektoru, externími audity, transparentností, důslednější pravidla v oblasti veřejných zakázek a také opatření proti korupci a proti praní špinavých peněz, posílení aspektu řízení, ale také inter, konektivita s Evropskou unii a v neposlední řadě zlepšení investičního ovzduší a realizace dohody o volném obchodu. A proces eh, přerušení podmínek dohody o volném obchodu by automaticky znamenal přerušení také makrofinanční pomoci. A měli bychom konkrétní podmínky ekonomické politiky, které by vlastně podmiňovaly realizaci dohody o volném obchodu. Jak řekl pan Mojza, současně nemůžeme očekávat, že makrofinanční pomoc vyřeší všechny problémy v našem vztahu s touto zemí. A co se týče reform, ta operace by byla podmíněna postupem politických reform, ale naše podmínky by byly ekonomické a finančního charakteru, ale také se týkají aspektu veřejné zprávy a reformy také justice, což je klíčové pro podnikatelské klima. Chtěl bych vás ubezpečit, že tak jako obvykle před jakoukoliv výplatou a rozhodnutím o výplatě prostředků budeme požadovat eh, zelenou od ESVČ pokud by existovaly problémy v oblasti politické, u demokratických institucí nebo v závazku asociačního procesu, tak automaticky by to znamenalo přerušení finanční operace. Tato operace je navržena ze 40% jako grant, což je odůvodněno, je to velmi chudá země, pokud je o naše ukazatele HDP na hlavu a je tu také vysoká míra zadluženosti. A je to také jediná země v sousedství, která má přístup k prostředkům Světé banky a MMF. Takže všechny požadavky naší metodiky pro poskytnutí této pomoci jsou zde schromážděny. Chtěl bych uvést skutečnost, že tato operace, jak o ní komise uvažuje, odráží a zahrnuje řadu doporučení účetního dvora. Snížení rizika a rychlé reakce, když se riziko realizuje. A také se to týká reformy, pokud jde o mem- memorandum o porozumění a dojde k, k tomu, že bychom měli tyto prostředky co nejlépe využívat, umožnit inspekce, kontrolu ze strany účetního dvora i zde budou podmínky, které automaticky nejen přeruší platby, pokud dojde k nejmenším nesrovnalostem, ale také to spustí včasné splácení půjčky. půjčky. A to se týká také finančních toků, auditování, účetní kontroly. Takže obecně, jakou operací MMF dojde k, pokud dojde k přerušení reformy k nedostatečnému pokroku, tak se nebudou prostředky dále vyplácet. Je důležité, aby spoluzákonodárce schválil tuto operaci a Evropská unie má nástroj, jak ovlivňovat pokrok správným směrem. Nástroj, který je nabízen moldavským orgánům k využití, pokud dojde k úspěšnému pokračování reformem. Takže nad rámec tohoto, pokud je o tento návrh a pokud je o změny, které jsou ve zprávě, která je předložena, je důležité omezit navržené pozměňovací návrhy, protože, jak bylo právě uvedeno, Pravidla MMF představují citlivý koncenzus mezi spoluzákonáci před třemi roky, který byl zakotven ve společném prohlášení o makrofinanční pomoci. Je důležité se snažit neměnit nebo ohrožovat tuto rovnováhu eh, tím, že se budou měnit ty články dohody nebo spochybnění eh, pečlivě formulovaných eh, ustanovení a obava rady i parlamentu mohou být jednoduše zohledněny změnami u politických předběžných podmínek, například u rozhodování a také co se týče kondicionalit v úvodních ustanoveních u memoranda o porozumění, kde komise dostane mandát, aby vyjednávala takže si myslím, že v tomto směru, i pokud jde o informace, skončím do minuty a zmíním výměnu dopisů, které byly zaslány komisaře Moskovici, předsedovi výboru INTA. Komise bude informovat ze zbytku v rámci společného prohlášení spoluzákonodárců, jaká je situace u plateb a zda memorandu o porozumění výbor podle komitologie bude dohlížet na memorandum o porozumění bezprostředně a pokud je o platby, tak samozřejmě budeme u každé tranše informovat o průběhu plateb a také o hodnocení, které předpokládá tyto platby. Takže se těšíme na další informace, které bude parlament požadovat, případně písemně, a komise bude sdílet tyto informace s parlamentem a také s radou, tak jak bylo uvedeno v dopise našeho komisaře. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Rojo. A nyní na závěr ještě dám slovo panu Šubelovi z, Eur, z ESVČ. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali na toto zasedání. Pár slov k politické situaci v Moldavsku. Za poslední rok eh, se ujala vlády tedy stabilní, stabilnější vláda. Od, od prosince minulého roku mají také nového prezidenta, který nedávno eh, také navštívil po druhé Moskvu. Snaží se tedy znovu budovat vztahy s Ruskou federací, což asi nebude úplně jednoduché. Přes tedy tu zmiňovanou stabilitu Moldavsko se potýká s řadou výzev zejména eh, korupce a špatná zpráva a řízení, což vedlo ke zhoršení eh, fiskální situace, zpomalení růstu. Také je potřeba vyšetřit obrovské bankovní podvody, ke kterým došlo v roce 2014. Druhá zpráva americké auditní eh, společnosti bude zveřejněna v Dubnu, takže doufáme, že to vnese vět, více světla na, do této tedy eh, situace. EU také monitoruje politický vývoj v Moldavsku. Vše, eh, čeho chceme dosáhnout, jsme zmínili v závěrech Rady z února 2016. To stále platí i dnes. Některé hospodářské problémy byly eh, posíleny eh, hospodářským oslabením či zpomalením v některých klíčových oblastech. Mm, je možné ale, že také začíná eh, příznivě přispívat asociační dohoda s EU, která byla podepsána v červenci 2016. Poslední zpráva komise o Moldavsku eh, právě hodnotí ehm, vývoj, ke kterému došlo po eh, podepsání této dohody o přidružení. Všechny tyhle ty věci ještě budeme diskutovat na Radě eh, pro přidružení v, úplně na konci března. Moldavský prezident, premiér samozřejmě bude přítomen a také tam bude přítomná paní Mogheriniová. Jinak eh, byl schválen nový eh, program MMF pro tuto zemi. Mm, platby eh, podle navrhovaného programu budou tedy podmíněny dobrým pokrokem v programu MMF a tedy dalšími podmínkami, na níž se dohodne Moldavsko a Evropská unie v tom memorandu. Politické podmínky se budou tedy věnovat některým těm slabinám eh, moldavské ekonomiky, samozřejmě také eh, bankovnímu sektoru. To všechno proběhne ve spolupráci s programy, které eh, Moldavsko má spolu s MMF a Světovou bankou. Ty podmínky pro mm, rozpočtovou podporu z EU jsou posílení nezávislého soudnictví a boj proti korupci. Moldavsko už přijalo některé reformy v posledních měsících. Nyní tedy je důležité, aby tyto reformní kroky pokračovaly. Vztahy s EU přispěly k modernizaci Moldavska Eh, kontakty mezi eh, tedy lidmi a my věříme, že evropské fondy mohou pomoci Moldavsku, aby vyvíjelo, rozvíjelo ekonomické příležitosti, aby využívalo evropskou expertízu a také to samozřejmě poskytne nějakou perspektivu mladým lidem. Takže my i nadále budeme Moldavsku podporovat v reformních snahách a jak už jsme ale řekli v těch závěrech Rady z roku 2016, očekáváme hmatatelné výsledky. Děkuji. Thank you, Mr. Schubel. Colleagues, any further questions or remarks? Děkuji. Kolegové, máte nějaké připomínky? Hlásí se dva dvě kolegyně, prosím, paní Harms. Pro všechny z nás, kteří jsme proto, abychom pomohli Moldavsku se vyvíjet, pro nás, pro všechny tedy velmi důležité si uvědomit, že v Moldavsku řada lidí očekává, že se budeme více um, pídit po tom, co se tady děje s těmi penězi, které jim poskyty, které Moldavsku poskytujeme. Takže opravdu musíme si dát pozor na to, abychom eh, nebyli asociováni s některými podezřelými politiky v eh, Moldavsku. Děkuji. Nyní paní Desarny. Já bych chtěla jenom poděkovat zpravodaje. Samozřejmě předáme mu všechno to, co zde zaznělo, zejména od kolegů z AFETu a z INTA. Dosáhli jsme konsensu, že potřebujeme vyslat pozitivní a silný signál pro Moldavsko a také jsme dosáhli konsensu v tom, že je potřeba vytvořit podmínky ekonomické, dobrou hospodářskou i politickou zprávu i když tyto podmínky musí být reálné, ale musí být náročné. A možná to je společný zájem Evropské unie a Moldavska. Děkuji. Merci. And now we have another call from Mr. Moisa. Yes, very briefly, just to uh, remark to Mr. Harms. Uh... Jenom několik poznámek k paní Harms. Souhlasím, že lidé očekávají, že budeme vědět, co se s těmi penězmi děje, ale u tohoto nástroje je to jednodušší, protože to půjde do Národní banky a je možné je používat jenom pro účely, které podporují platební bilanci. Tedy nejde to na projekty nějakého oligarchy nebo někoho, kdo by to chtěl zneužít, ale jde o makrofinanční pomoc, což eh, nebrání tomu, že pro jiné, u jiných nástrojů se musíme za, zabývat tím, jak jsou ty prostředky vynakládány, ale tady riziko zneužití je prakticky nulové, protože ty záruky vlastně jsou již dopředu dány a to, to se týká vlastně makrofinanční pomoci, kde není možné tedy zneužití těch prostředků. Je to součást širší mozaiky, kde využíváme transformační páky u Moldavska a je to asi nejvíce chráněno z hlediska e, zneužití a zasahování a ze všech těch nástrojů pomoci Tyto mají tedy transformační dopad a jsou velmi přísně podmíněny a to je také zabudováno v tom balíčku. A když říkáme, že jsme realističní, není to žádný eufemismus. Ten balíček kondicionality je velmi důrazný a pokud zafunguje, tak bude mít systémový dopad, který bude velmi významný. Děkuji. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zástupcům komise ESVČ za jejich přispění a samozřejmě také kolegům za tuto rozpravu. Chci ohlásit termín hlasování. Budeme hlasovat 11. dubna. Je to čtvrtek a bude to dostatečně před hlasováním ve výboru INTA, což má být 25. dubna. Takže, milí kolegové, pro dnešek je to vše. Naše další jednání bude zítra ráno 8.30, kde budeme hlasovat elektronicky, body 8910 a budeme pokračovat 8.45 výměnou názoru s Adamem Šubem z Charge d'Affaires americké mise zde v Bruselu. Přeji vám úžasný večer.